Děkuji. Teď se dostáváme k našemu hlasování. Podle pořadu jednání budeme nyní hlasovat s jednoduchým postupem o zprávě paní Sartory, jde o prodloužení platnosti dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazílií. Nechávám o tom hlasovat, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Zpráva byla přijata. Další zpráva je také od paní Sartory. Je to uzavření dohody mezi Evropskou unii a Alžírskem, také o vědecko-technické spolupráci. Budeme hlasovat, kdo je pro, proti, drželi se přijato. A nyní jsme u Pan Lejne má slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl jenom jménem naší politické skupiny poprosit, aby u toho příštího hlasování bylo hlasováno jmenovitě, tedy zprávy pana Hefnera. Jak jsem byl součástí jednacího téma, rád bych věděl, jak přesně bude hlasováno. Má proti tomu někdo nějakou eh, námitku proti tomuto návrhu, který jsme právě slyšeli? Pokud eh, to tak není, tak můžeme postupovat tímto způsobem a dostáváme se tedy k hlasování zprávy Geralda Hefnera o předávání utajovaných informací Evropskému parlamentu, které jsou držení eh, rady, které se týkají oblasti společné zahraničně bezpečnostní politiky které se netýkají tedy oblasti. Eh, kdo budeme hlasovat jmenovitě, říká pan předseda. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Karima. Je to 18. zpráva o zlepšení právních předpisů, používání zásad subsidiarity a proporcionality. Budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Následuje zpráva Kadekt. Je nějaký problém? Rapporteur. Pane předsedo, já jsem zpravodajem, chtěl jsem k tomu říct několik eh, slov, pokud mi to dovolíte. Prosím. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Ne, ne, eh, nebojte se, stihnete vlak i letadlo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, budeme hlasovat o mé zprávě o Evropské strategii pro Atlantský oceán, která dává k dispozici značné prostředky pro dynamizaci Eh, atlantského eh, prostoru co k Evropě. Jde o eh, posílení strategických regionů Atlantiku, také bychom námořním odvětví dali prostředky, aby úspěšně čelilo výzvám, výzvám globalizace. Díky vaší mobilizaci, vážení kolegové, tady stanovíme vlastně Marshallův plán. Evropa potřebuje opravdovou politiku, která by položila základy budoucího růstu. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Teď se dostáváme k hlasování o této zprávě o strategii soudržnosti pro Atlantický oceán, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Dostáváme se ke zprávě Davida Martina o vyloučení některých zemí z celních preferencí. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Nejprve číslo 5 a hlasovat se bude jmenovitě. Můžete hlasovat. Die geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrhy výboru 1 až 3, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, opět jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací na číslo 4 výboru jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme teď nyní hlasovat o pozměněném návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti. Držel se. Ověříme to eh, elektronicky. Končím hlasování. Pozměněný návrh byl tímto přijat. A teď eh, legislativní usnesení a jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A já gratuluji panu zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o zprávě Karenč, mezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Pozněvací návrh číslo jedna. Je to návrh pocházející z výboru. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Pozněvací návrh číslo čtyři socialistů a demokratů, kde pro, proti, zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh číslo jedna z výboru. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato ověříme, pokud chcete. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijato. A nyní článek čtyři. Je tady pozměňovací návrh výboru. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Tím odpadá pozměňovací návrh číslo 5 a jsme u článku 9, návrh je výboru, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadá tím pozměňovací návrh číslo 2. A nyní pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. A nyní návrh výboru, kde pro, proti, přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměněném návrhu, kde pro, proti, drželi se. Přijato. A teď eh, legislativní usnesení, eh, hlasování jmenovitě. Ja, Abstimmung ist geöffnet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata a já gratuluji panu Karinsovi. Následuje zpráva paní Garcia Pérez o um, kvalitě zemědělských produktů. Paní zpravodajka se přihlásila o slovo. Gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Jenom bych vás ráda informovala, že pokud je o poznací návrh číslo 103 od zelených, i když souhlasím s obsahem, budu žádat hlasování proti, protože to spadá mimo rozsah dohody dosažené s radou. Děkuji. Danke für den Hinweis. Wir treten Děkuji za eh, tento komentář. Za, teď se dostáváme tedy k pozměňovacímu 103, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Tím odpadá blok 2. A teď jsme tedy u zmíněného návrhu 103, kdo budeme hlasovat jmenovitě, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o pozměněném znění návrhu, kde pro, proti, drželi se přijato. A teď legislativní usnesení, eh, budeme hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. přijato a já blahopřeji paní zpravodajce. A přecházíme ke zprávě paní Okony, Evropské fondy sociálního podnikání. Máme tady dva pozměňovací návrhy, nejdříve číslo dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tím odpadá druhý pozměňující návrh výboru a přecházíme k hlasování k takto pozměněnému návrhu. Kdo je pro? Proti? Přijat. A e, ještě hlasování o legislativním usnesení jmenovitě, prosím. Pravodaj se hlásí, prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegy, vážení kolegové, podle článku 57 žádám o odložení eh, závěrečného hlasování o legislativním usnesení, protože vstoupíme opět do jednání s radou. Děkuji. Děkuji. Eh, žádost zpravodajky. Hlasujeme o ní. Kdo je pro odložení, prosím? Kdo je proti? Zdrželi se? Tímto byl tento návrh, tato žádost přijata. Prosím, pane Lamberci. Kommen gerade zu Ihrem Bericht. Právě se dostáváme ke vaší zprávě, pane předsedo, milí kolegové. My se nacházíme ve stejné situaci jako Sofie s naší zprávou. Chtěl bych upozornit na to, že se jedná o v podstatě výjimečný případ. Poté, co jsme dospěli úspěšně ke konci trialogu, komise oficiálně oznámila výsledek eh, rovněž rada, premiérka dánská, tak se um, rada rozhodla odstoupit od té smlouvy my se snažíme nyní hlasovat o něčem v eh, tvaru, jak to bylo s radou odsouhlasenou a apelujeme na ně, aby se drželi toho, co s nimi bylo dohodnuto na konci června, protože um, na druhé straně bychom jim rádi ještě dali možnost i sobě, aby se to s nimi dojednalo, proto nechceme hlasovat už nyní. Ale máme v úmyslu se držet své linie a chci k tomu ještě dodat to, že důvod, z jakého rada couvla, je, aby nám všem zabránila více méně, abychom bojovali s daňovými ráji, což je ostudné. Děkuji. Děkuji panu Lamberci. Já budu hlasovat o vaší žádosti rozměž, než přistoupíme k hlasování o legislativním usnesení. A nyní hlasujeme o pozměňující návrhu dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tím přecházíme, prosím. Našli tady? Ano, pane předsedající. Já bych si rád vyslechl komentář ze strany kyperského předsednictví. Já chápu ten, ten dotaz, tu žádost a rád bych sám na ní odpověděl kladně, ale rada není přítomná. Eh, proto bohužel nelze se na ně obrátit. A přecházíme k hlasování o takto pozměněnému návrhu. je pro? Proti? Zdrželi se? Tímto byl takto přijat návrh a nyní žádost zpravodaje o odložení koncového hlasování. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Eh, hodně štěstí při vyjednávání. A nyní zpráva pana Langeho. Eh, to je provádění dvoustranné ochranné doložky o mechanismu stabilizace pro banány obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Mám tady celou řadu pozměňovacích návrhů výboru a budeme o nich hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. A přecházíme k pozměnici návrhu 28 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A pozměňující návrh 32. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Poslanecí návrh 33. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňující návrh 34D. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňující návrh 35. Hlasujeme jmenovitě. Zavírám hlasování. Zamítnut. Nyní přicházíme k hlasování o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Prosím, prosím, pane kolego. Já, já, prezident, liebe... Pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, já eh, bych rád požádal o odložení hlasování o legislativním návrhu, abychom mohli vstoupit do trilogu. Takže hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Takže vám držíme palce u těho vyjednávání. A nyní přecházíme ke zprávě uh, Jirga Leichtfrieda, provádění dvoustrané ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány, dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou. Pozměňovací návrhy prvním bloku eh, z výborů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. A nyní pozměnit návrh 37. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměnit návrh 31. Hlasujeme jmenovitě, prosím. Uzavírám hlasování. Přijat. Pozměňující návrh 32. To je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňující návrh 38. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 39. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 40D. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňující návrh 41. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnut. A přecházíme eh, k hlasování o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, stojíme ve, nacházíme se ve stejné situaci jako u Kolumbie a Peru. I zde se na vás obracím s tím, abychom nehlasovali o legislativním usnesení, ale vyčkali konce vyjednávání s radou a s komisí, abychom tedy pokračovali. Děkuji vám. Eh, hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Mnoho úspěchů při vyjednáváních, pane zpravodaj. A přecházíme ke zprávě paní eh, Geringer de Odenberg, povolená užití osiřelých děl. Pozměňující návrh 62 výboru. Hlasujte, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Tím odpadají ostatní pozměnci návrhy a hlasujeme nyní o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A legislativní usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji, paní zpravodajko. A nyní zpráva Moreira. Mimořádné autonomní obchodní preference pro Pakistán. Pozměňující návrh 47 a celý text k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní návrh v takto pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Přecházíme k legislativnímu usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji. A dostáváme se k hlasování o šesti usneseních k situaci v Sýrii. Eh, pan Kohn-Bendit má slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám zde ústní pozměňovací návrh, eh, přednesu anglicky, aby mohli všichni rozumět. Eh, je to k odstavci číslo 2 a týká se to žadatelů o azyl a uprchlíku. V textu stojí Vyzýváme EU, já bych rád doplnil, a její členské státy, aby e, podnikly příslušné zodpovědné a chci doplnit a humanitární opatření e, vůči přílivu uprchlíků a chci doplnit a žadatelů o azyl do členských států EU. Je to prosté, jde o humanitární záležitost. Myslím, že všichni, ať už křesťané či ateisté, se ke mně mohou připojit. Děkuji. Dobrá. Táží se, kdo má někdo námitku, zda má někdo námitku proti tomuto pozměňovacímu návrhu, pane Salafranka, prosím. Gracias, eh, Děkuji, pane předsedající. Zelení předložili ústní poznací návrh. Já bych zde rád podal určité objasnění v souvislosti s touto věcí. Držíme se přijatých závazků v rámci vyjednávání a vypadá to bude tak, že Unie podnikne, respektive dohodno to bylo, že Unie tedy podnikne ta příslušná a zodpovědná opatření. V to samozřejmě spadají i opatření humanitární. Uh, jak jsme se o tom bavili také s Brankou Eštnovou eh, před pár dny. Takže přidává tam slovo humanitární je nadbytečné a moje frakce je proti této změně. So, I must trotzdem... Dobrá, přesto se musím zeptat, máme tady 40 odpůrců proti tomuto pozměňujícím návrhu, aby byl vůbec přijat? Ano, dosáhli jsme tohoto počtu, proto nemůžeme, nejsme schopni přijmout tento pozměňující návrh. Pozměňující návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňující návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Přecházíme k usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Usnesení k situaci v Sýrii bylo přijato. A přecházíme k hlasování o e, šesti návrzích usnesení k politickému využívání spravedlnosti v Rusku. Nemáme žádné pozměňující návrhy, proto bych si dovolil um, přejít hlasování o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tímto bylo toto usnesení přijato. A hlasujeme o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 Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Původní ustanovení E. Tam máme rovněž dvě části. Budeme hlasovat po částech. Kdo je pro první část? Proti? zdrželi se, přijato. Druhá část, D pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. A nyní takto pozmění návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dámy a pánové, tímto jsme ukončili hlasování a eh, jelikož chceme okamžitě zahájit vysvětlení hlasování, Obracím se na všechny, aby co nejrychleji opustili sál. Na ty, kdo tedy nemají v úmyslu eh, vysvětlovat své hlasování, přerušuji zasedání na dvě minuty.